Míra Krorského přeskoumal a jednohlasně odsouhlasil, aby z působnosti od 27. listopadu 2015 byla prohlášena platnost těchto mandátů. Máte proti tomu nějaké námitky? Eh, v tom případě